Euh, Drazí kolegové, děkuji vám za to, že se usadíte na svá místa. Omlouvám se za toto spoždění, které máme. Chtěla bych připomenout dvě změny, které jsme včera začlenili do našeho programu. Bod 11. Ten se týká pozměňovacích návrhů ke stanovisku paní McIntyre. Tento bod bude projednán Tedy bod 11 bude projednán po bodu 21. Je to návrh zprávy z podnětu, z vlastního podnětu ohledně nemocničního Eh, ohledně přívětivého vstřícného prostředí pro podniky. Další změna, kterou jsme učinili včera, byl odklad bodu 13 po bodu 25, to znamená jako poslední bod dnes. A jedná se o vyjednávání ohledně fondu pro nejchudší. Je to paní Kostelo, která je zpravodajkou. Je to Fond Evropské pomoci nejchudším osobám. Takže budeme hlasovat ohledně bodu. Budeme nyní projednávat bod 14, to znamená ochrana pro všechny, včetně OSVČ. Je to zpráva z iniciativy našeho výboru. A zpravodajem je Vilia Blinkevičute. Předávám jí slovo, aby hovořila o pozměňovacích návrzích, jejich 144. A dále bude hovořit také o 27 kompromisních eh, návrzích. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří předložili svoje pozměňovací návrhy počtu 144 Máme 29 kompromisů. Tyto kompromisy pokrývají všechny úvodní ustanovení a prakticky všechny odstavce. Minulý týden ve Štrasburku jsme se setkali se stínovými zpravodaji a projednávali jsme kompromisy. Děkuji stínovým zpravodajům za jejich spolupráci. Během toho jednání jsme projednali 27 kompromisů. Já jsem pak připojil ještě dva kompromisy do poslední verze těchto kompromisů. První kompromis se týká GA. Jedná se o úvodní ustanovení, které se týká o SVČ, kteří představovali roku 2012 15 trhu práce, takže je to výrazná část. Velice často pracující si volí tento statut OSVČ, protože to je chrání před dlouhodobou nezaměstnaností. Máme zde několik pozměňovacích návrhů stejného typu. Další kompromis se týká části 5a. Tato část trochu mění předchozí pozměňovací návrh ohledně starších osob na trhu práce. Tito lidé mají velkou pracovní zkušenost takže není dobré se na ně dívat jako na ekonomickou nebo sociální zátěž. Doufám, že kolegové budou souhlasit s tímto kompromisem ohledně starších osob na trhu práce. Dále bych chtěla uvést, že během jednání se stínovými zpravodaji minulý týden jsme se také dohodli na většině kompromisu. Většina těch otázek se týkala nezbytnosti harmonizovat pojem OSVČ to znamená, chtěli jsme vidět na jaké úrovni můžeme definovat OSVČ. Dále jsme hovořili také o přístupu OSVČ k informacím. A co by se mělo dělat, aby osoby OSVČ znaly práva, která mohou využívat. Kompromisy také jasně stanovují kompetence členských států na jedné straně a EU na druhé straně. To znamená, popisují se oblasti, kde členské státy mají popisovat. Doufám, že se nám podaří tedy sjednotit se na posledních kompromisech, které se týkají sociálních partnerů. Byl bych rád, kdyby kolegové z EPP mohli podpořit tyto kompromisy. Oni podložil, předložili několik pozměňovacích návrhů, které se týkají sociálních partnerů. Včera jsme tedy předložili poslední verzi pozměňovacích návrhů stínovým zpravodajům. Pokusili jsme se skupit jednotlivé návrhy do skupin. Takže teď čekám na návrhy stínových zpravodajů a doufám, že v příštích dnech se nám podaří doladit tyto kompromisy a 5. prosince budeme moci hlasovat ohledně této zprávy. Tím jsem skončila a nyní čekám vaše reakce. Děkuji. Jaký kolegové by chtěli vystoupit? Phil Benyon bude hovořit, takže má slovo. V první řadě bych eh, rád poděkoval paní zpravodajce za tuto zprávu. Eh, nemohl jsem se účastnit naší zkoušky minulý týden, moc se omlouvám, ale několik připomínek k těm pozměňovacím návrhům, i když samozřejmě vám to všechno dám i písemně, trošičku později. Já jsem předložil opravdu mnoho pozměňovacích návrhů. Vím, že mnoho z nich paní Stravodyka už zapracovala do eh, textu. Co se týče sociálního zabezpečení, tak tady jde opravdu do velké míry o pravomoc národních států, nicméně je třeba zajistit dobrou koordinaci mezi členskými státy. Také bychom se měli vyhýbat generalizujícím komentářům a připomínkám o způsobu provádění sociálního zabezpečení mezi různými členskými státy. Co se týče eh, kompromisu D, tak tady v té poslední části nesouhlasím eh, s tou formulací widely and glaring, eh, tato dvě slova by měla být vyškrtnuta. Co se týče FK, tak rád bych poděkoval za to, že paní zpravodajka opravdu se rozhodla převzít většinu z těch eh, mých eh, návrhů. Myslím si, že je to způsob, jak bojovat proti falešným OSVČ. A Samozřejmě, že víme, že z, na základě posledního zasedání stínových eh, zpravodajů bylo podniknuto mnoho změn v textu a já si myslím, že tady hovoříme o těch Eh, lidech, kteří by dobrovolně zůstali na našem pracovním eh, trhu, hlavně co se týče eh, přenosu a transferu, transferu schopností. Poté, co se týče garantovaného nebo zaručeného přístupu, tak to samozřejmě opět vždy záleží na statusu jednotlivých osob. To znamená, že tady je třeba respektovat pravomoci členských států. Co se týče P, tady bychom měli hovořit o justified dismissal, to znamená tam, kde se hovoří o těhotenství, protože jinak bychom se dostali do situace, kde těhotný e, pracovník by nemohl být propuštěn ani ve chvíli, kdy se dopustí opravdu zcela zásadní nedbalosti. Jinak si myslím, že bychom měli podpořit většinu těch e, eh, pozměňacích návrhů a všechny další připomínky vám pošlu samozřejmě a myslím si, že jinak s většinou dalších pozměňacích návrhů můžeme v klidu s, e, souhlasit. Sí, Děkuji pan Gol. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm kicsit kolléganőnk saját. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl poblahopřát naší zpravodajce. Sociální ochrana je klíčovým faktorem všech našich politik, které zajišťují sociální politiku a má to prvořady význam pro všechny pracovníky. Je to oblast, která spadá do kompetence členských států, ale v rámci koordinace je naším úkolem eh, šířit nejlepší postupy. Minulý týden jsem se nemohl účastnit našich zasedání, ale jsem rád, že se podařilo dospět ke koncensu u většiny oblastí, které byly prodiskutovány. Takže jsem optimista a myslím, že 5. prosince eh, budeme už zajedno i ohledně dalších bodů. Děkuji. Paní uh, Blinkevičute, chcete zareagovat zvláště na poznámky pana Beňana? Paní předsedkyně, stručně. Děkuji kolegovi Benjonovi a děkuji také dalším kolegům za práci, kterou jsme provedli společně. Připomínky pana Benjona nám poslouží naší další práci a zohledníme je. Děkuji mnohokrát. Takže můžeme víc z toho, že 5. prosince budeme hlasovat. Pochopila jsem, že co se týče liberálů, tak tam jsou možné ještě určité úpravy, ale doufám, že to nespochybní nějakým způsobem podmínky sociální ochrany, zvláště pro těhotné. Začali jsme se spožděním, teď zase máme určitý předstih, takže Souhlasili by skupiny s tím, abychom nyní probrali ten poslední bod, to znamená, abychom hovořili eh, o tom fondu pro nejchodší osoby. Alessandro Serka s tím nesouhlasí za socialisty? Ne, nesouhlasí. Dobře, takže to nemůžeme udělat. Tak eh, mohli bychom udělat eh, různé nyní. Takže co se týče bodu různé, chtěla bych vás pouze informovat o tom, jak vypadá situace po té, co jsem hovořila o různé včera, to znamená v souvislosti s prací koordinátorů po setkání s panem komisařem Andorem. Jedná se o dohody se sociálními partnery. Jak jsem včera uvedla, 9. října se konala schůzka koordinátorů a během této schůzky koordinátoři se dohodli na tom, že budeme mít výměnu názorů s komisařem Andorem ohledně uplatňování dohod uzavřených mezi sociálními partnery. Také se dohodli na tom, že zveřejní tiskové komuniké po tomto setkání. Toto tiskové komuniké bylo dáno do oběhu v pátek minulý týden. A po setkání, které se konalo ve čtvrtek dopoledne, některé skupiny mi sdělily, že mají potíže s tím, aby podpořili tiskové komuniké tak, jak bylo navrženo. Takže dnes ráno bude toto tiskové komuniké zveřejněno pod mým jménem a bude tedy popisovat, jakým způsobem tato jednání probíhala. Takže to, doufejme, bude akceptovatelné. Bylo by dobré, kdybyste teď případně mohli zatelefonovat. Budete mít na to pět minut. Začneme hlasovat přesně v půl desáté. Omlouvám se tlumočníkům, kteří tady zůstanou pět minut, aniž by pracovali. Ale jde o to, abychom dodrželi náš časový harmonogram pro dnešní dopolední jednání. chers collègues merci de reprendre place pour que nous puissions. vážené kolegyně a kolegové tak se prosím znovu posaďte abychom se mohli eh, věnovat tomu hlasování. A táži se, zda máte všichni své hlasovací karty. Takže pokud je máte, tak nejprve eh, bod 15 budeme hlasovat o návrhu stanoviska k eh, sedmé a osmé zprávě Evropské komise o pokroku v oblasti politiky soudržnosti Evropské unii a o strategické zprávě za rok 2013 o provádění programu na období 2007 až 2013 návrh vypracoval náš kolega Adam Kosa. Odstavec 1. Pozměňovací návrh číslo 1. De Marianne Harkin. Od Marian Harkin. Je to ještě eh, tady otázka technické opravy. Takže odstavec eh, eh, pozměňovací 1 eh, přijato a teď odstavec 1 pozměňovací návrh Elizabeth Schreter, Navrhovatel je pro, pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 3 Papadopulo, ten je slučitelný, hlasujme pro, proti, zdržel se přijato, stále po odstavci 1 čtyřka od Papadopoulu s ústním pozměňovacím návrhem. Sou, souhlasíte? S, ano, dobře, takže čtyřka, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato s ústním pozměňovacím návrhem. U dvojky kompromis A předkládají čtyři frakce s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti ústnímu návrhu? Nikdo, takže hlasujme o kompromisu A. Pro, proti, zdržel se. Přijato. Potom je e, tady devítka od papadopulu Kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato desítka, znovu pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Odstavec 3, kompromis B od čtyř frakcí, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Pak je to třináctka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Po třetím odstavci kompromis D od dvou frakcí pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 4, kompromis C, pro, proti, zdržel se, přijato. A po čtyřce osmnáctka od Papadopulu pro, proti, zdržel se, přijato, 19 pro, proti, zdržel se, přijato, 20 pro, proti, zdržel se, přijato. A celý text elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 30 pro, jeden hlas proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřejeme navrhovateli panu Kosovi. U 16 je to zpráva z vlastní iniciativy účinné inspekce práce jako strategie na zlepšení pracovních podmínek v Evropě. Je to návrh naší kolegyně Juty Steinrück. Odstavec 1, kompromis C, pro, proti, zdržel se, přijato. U odstavce 1 ještě kompromis CA, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Po jedničce od 45. pozměňovák od Pupakise s žádostí o oddělené hlasování, takže celá 45 bez výrazu reorganization or. Kdo je pro tuto první část? Pro, proti, zdržel se, přijato. Kdo je pro výraz reorganization or? Pro, proti, zdržel se, zamítnuto po odstavci 1, 640, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis D, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Jedna padesátka od Pupakise ve dvou částech. První část bez výrazu Rising partly from Ashk Relations. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis E o čtyř frakcí pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis EA od tří frakcí pro, proti, zdržel se, přijato. Potom 55 od Bulanda pro, proti, zdržel se, přijato. 650 od Pupakise pro, proti, zdržel se, přijato. 47 pro, proti, zdrži se přijato. 58 pro, proti, zdržel se přijato. 59 od Hendla pro, proti, zdržel se přijato. Potom 60 od Steinrück s ústním pozměňovacím, nikdo není proti ústnímu, takže hlasujme pro, proti, zdržel se přijato. Potom 1,60 pro, proti, zdržel se přijato. 2,60 pro, proti, zdržel se přijato. 63 jedná se o vypuštění. Takže ti, kteří jsou pro F, nemohou eh, pro toto hlasovat pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kdo je pro kompromis F od čtyř frakcí, pro, proti, zdržel se, přijato. A teď odstavec 6, to samé, 70 od Sary, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto, kompromis G, pro, proti, zdržel se, Přijato. Potom u odstavce 7, 82 pro, proti, držel se, takže 80, pardon, hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. 16 hlasů pro, 18 proti, návrh není schválen. Kompromis H od čtyř frakcí pro, proti, zdržel se, přijato. Devítka. Jednička kompromisní od tří frakcí pro, proti, zdržel se. Budeme hlasovat tedy o kompromisu I. Hlasovali všichni, končím hlasování. 22 pro, 12 proti, návrh je výraznou většinou schválen. Potom 93 od Steinrich pro, proti, zdržel se přijato. 94 od Pupaky se pro, proti, zdržel se přijato. Odstavec 10, kompromis je od tří frakcí pro, proti, zdržel se přijato potom 99 od Steinrick pro, proti, zdržel se, budeme to muset zkontrolovat, zahajuji hlasování elektronické k 99. Hlasovali všichni, končím hlasování. 16 hlasů pro, 19 proti, návrh není schválen. Stovka ruk, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Odstavec 11.3 eh, pozměňováky proti kompromisu K 101, 102, 103, takže budeme hlasovat na jednou pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď kompromis K od tří frakcí, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Po 11 je to 106 od Skidlověcké a dalších pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 12, kompromis L od tří frakcí. Kdo je pro, proti, zdržel se? Přijato. Stále ještě k tomuto odstavci číslo 12, kompromis 109, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto kompromis SA od tří frakcí pro, proti, zdržel se přijato. Potom 113, kde? 113 pro, proti, zdržel se, přijato. 114 pro, proti, zdržel se, přijato. E, kompromis M pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis N pro, proti, zdržel se, přijato. Po u odstavce 14 118 proti kompromisu O, kde je pro 118 od Baka pro proti zdržel se zamítnuto. E, odstavec 14, kompromis O od tří frakcí, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Zkontrolujeme. Zkontrolujeme elektronický kompromis O. Zahajuji hlasování. Já un socialiste de trop. Jeden socialista navíc. Tak zase zmizel. Končím hlasování. 22 pro, 13 proti. Návrh je jasně schválen. 122 ten je slučitelný, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto po odstavci 14, 124 od zpravodajky pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 15, kompromis P od tří frakcí pro, proti, zdržel se, přijato. u odstavce 16, kompromis Q od těch frakcí pro, proti, zdržel se přijato, odstavec 17, stejná situace, kompromis R, kde je pro, proti, zdržel se přijato. Po 17 140, 140 pro, proti, zdržel se přijato, 141 od Regner pro, proti, zdržel se přijato, 142 od Baka, kde pro, proti, zdržel se přijato odstavec 17a, kompromis no, nový odstavec eh, od tří frakcí, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 18, kompromis T, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 19, 150 o vypuštění, eh, kompromisu U, kdo je pro 150 o vypuštění pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď budeme hlasovat o kompromisu U, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Po 19 eh, eh, se dostáváme ke 20. Kompromis V. Pro, proti, zdržel se, Přijato. U 21, 166 od Jaslověcké a Skřidlevské, které jsou proti kompromisu 2TV, takže kdo je pro 166, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 2TV, pro, proti, zdržel se, přijato. U odstavce 22, 171, to bylo staženo, a zůstává tady 172, slověcké a skřidlevské, eh, které chtějí eh, vypustit odstavec. Kde je pro 172? Pro, proti, zdržel se, zamítnuto, takže můžeme hlasovat o kompromisu X o tří frakcí, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis eh, Y u odstavce 23 pro, proti, zdržel se, Přijato. Po odstavci 23, 182 pro, proti, zdržel se. Přijato. Odstavec 24, kompromisy Z, pro, proti, zdržel se. Přijato. Pak e, kompromis AA, pro, proti, zdržel se. Přijato. po 24, 188 pro, proti, zdržel se, přijato. Po 24. odstavci 189 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 189. Hlasovali všichni, končím hlasování. 21 pro, 15 proti, jeden se zdržel, návrh je jasně schválen. E, odstavec 25, tam jsou tři e, návrhy na vypuštění, 108, 190, 91, 92, což by znamenalo že jsou proti kompromisu BB, proti EP, od EPP, SD, ALDE a Zelených. Kdo je pro ty vypouštěcí pozměňováky? Zamítnuto, takže teď kompromis BB od čtyř frakcí. Pro, proti, zdržel se, přijato. U odstavce 26 tři pozměňováky o vypuštění 196, 97 a 98. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Takže hlasujme o kompromisu CC. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pak je tady 202 od Karima Deli pro. Omlouvám se, říká eh, paní předsedkyně 202, ano, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 27, dva eh, návrhy na vypuštění, 203, 204 od Sary Esaja a Čaba Ory. Kdo je pro vypuštění, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď kompromis DD od čtyř frakcí pro, proti, zdržel se, přijato. Po odstavci 27, 202, 209 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 28. čtyři návrhy na vypuštění 210, 11, 12, 13. Takže hlasujeme o nich. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto kompromis EE, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 29, pět návrhů na vypuštění, 216, 17, 18, 19 a 20 od Esaja, Bekera, Baka, Ory, Jaslověcké a Skřidlevské to vypadá jako EPP. Kdo je pro? E, odstranění odstavce 29 proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky o vypuštění odstavce 29. Hlasovali všichni, končím hlasování. 19 pro, 17 proti, Odstavec 29 tedy je vypuštěn. A teď jsme u jedničky. Po citaci 33 ještě jedna nová pro, proti, zdržel se, přijato. Od, bod úvodního ustanovení, kompromis A, pro, proti, zdržel se, přijato po Ačku pozměňovák 6 eh, od Beniona pro, proti, zdržel se, přijato. Pořád po Ačku pozměňovák 27, ne, omlouvám se, říká předsednická sedmička, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. To samé o, osmička od Deli pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 8. Od Karima Deli. Spravodajka je pro. Zahajuji hlasování. Ale jeden socialista musí ze scény. Končím hlasování. 28 hlasů pro, 6 proti. Takže tady to nebylo nutné kontrolovat. A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 9 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, devítku. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 15 pro, 16 proti, 4 se zdrželi, návrh není e, přijat, bylo dobré to zkontrolovat. A teď set, zamítnuto 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 12 od Bulanda pro, proti, zdržel se, přijato. Třináctka od Hendla, pro, proti, zdržel se, přijato. E, od úvodního ustanovení B, čtrnáctka, to se nebude hlasovat, to je jazyková změna, teďko patnáctka od Hendla, pro, proti, zdržel se, přijato. Pak šestnáctka, pro, proti, zdržel se, přijato. Sedmnáctka, pro, proti, zdržel se, přijato. Osmnáctka, pro, proti, zdržel se, přijato 19 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis B od čtyř frakcí pro, proti, zdržel se, přijato. 22 od Jaslověcké a Skřidlevské pro, proti, zdržel se, přijato. Potom kom 24 eh, pro, pardon, trojka pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme. Takže 23, zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 19 hlasů pro, 16 proti, jeden se zdržel. Pozměňovací návrh je schválen. A pak je to 24 pro, proti, zdržel se. ještě jednou, pro, 24 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o pozměňováku 24. Hlasovali všichni, končím hlasování. 16 pro, 16 proti, 4 se zdrželi, návrh není schválen. 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26 od Pupakise, ne, ještě 25 zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 27 pro, 8 proti. Dvacet sedm pro, osm proti, něco se přihodilo, protože teď je návrh jasně schválen. Nevím, co tady e, v tom tajemném sále vzniklo. A teď 26. Pupakis s ústním pozměňovákem proti němu není nikdo, takže hlasujeme o 26. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme elektronickou cestou. Číslo 26. Hlasovali všichni, končím hlasování. 16 pro, 20 proti, návrh není schválen. 27 od kostela pro, proti, zdržel se, přijato. 28 od deli pro, proti, zdržel se, schváleno. 29 pro, proti, zdržel se, schváleno. 30 pupakis s ústním pozměňovacím, nikdo není proti ústnímu, dobře, takže 30 pro, proti, zdržel se, schváleno. 31 od deli pro, proti, zdržel se, schváleno. 32 od zpravodajky pro, proti, zdržel se schváleno, 33 od zpravodajky pro, proti, zdržel se zkontrolujeme 33 elektronickou cestou, zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. 16 pro, 16 proti, 4 se zdrželi, návrh není schválen. 34 od zpravodajky pro, proti, zdržel se, není schváleno. 35 od zpravodajky pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ústní pozměňov... 36 s ústním pozměňovákem. Kdo je pro ústní? Proti proti, zdržel se schváleno. Takže 37 eh, eh, pro, proti, zdržel se přijato. 38 pro, proti, zdržel se přijato. 39 pro, proti, zdržel se schváleno. A teď celá zpráva elektronickou cestou zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 22 hlasů pro, 13 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme naší zpravodajce, která je velice spokojená. Takže bod 17. Je to zpráva z vlastní iniciativy výboru pro ženy. Týká se nedokumentované migrace žen v Evropské unii. Takže budeme nyní hlasovat o stanovisku našeho výboru, tak jak bylo vypracováno Martinem Kastlerem. Odstavec 1, kompromis A4 skupiny, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Po odstavci 1 je tady 1B, Přijato. Odstavci 1, 7, 7 Lisa Konsery. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 8. Stejná autorka pro, proti, zdržel se, přijato. 11. Stejná autorka pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 2. Kompromis C. 4 skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Po odstavci 2 pozměňovací návrh 16 je koncery pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 17 Jutta Steinruck pro, proti, zdržel se, přijato. 18 Liza Jakonsary pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 3, kompromis D, čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. 22, Martin Kastler pro, proti, zdržel se, přijato. 23, Jutta Steinruck pro, proti, zdržel se, ověříme to, elektronicky hlasujeme o návrhu 23, hlasování je zahájeno. Všichni mohli hlasovat. Hlasování je ukončeno. 20 pro, 16 proti, nikdo se nezdržel, přijato. 24 Klodet Baldačino pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 4 kompromis E, předložený třemi skupinami. Elizabeth Schreter, chcete vystoupit ohledně kompromisu E? Ano, my jako zelení jsme proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Mikrofon. Paní předsedkyně si nezapla mikrofon. Potřebujete tři osoby, abyste se vyjádřili proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Ano, jsou tady i s, tedy s vystoupením ostatních. To všem není povoleno, takže nejsou tady ty tři osoby, takže není to akceptováno. Takže budeme nyní hlasovat o kompromisu E. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, kompromis E je přijat. Odstavec 5, 28. Martin Kastler pro, proti, zdržel se, přijato. 29. Paní Jakonsary. Kdo hlas, hlasujeme nyní pro, proti, zdržel se. Takže ověříme elektronicky návrh 29. Hlasujeme nyní. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 15 pro, 17 proti, 4 hlasy se zdrželi, takže návrh 29 je zamítnut. Odstavec 5, kompromis eh, F. Pro, proti, zdržel se, přijato. 31, papa Papadopulo. Pro, proti, zdržel se, přijato. 32, Jutta Steinruck. Pro, proti, zdržel se. Ověříme elektronicky návrh 32. Hlasování je ukončeno. 16 pro, 17 proti, 4 hlasy se zdržely. Není to přijato. Zamítnuto. 33 Jutta Steinruck pro, proti, zdržel se přijato. 34 Nadia Hirsch, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku a to elektronicky hlasování je zahájeno nyní. Všichni mohli hlasovat, hlasování je ukončeno. 30 pro, 5 proti, 2 hlasy se zdržely. Blahopřejeme zpravodaji. A nyní se dostáváme k bodu 19. To je návrh zprávy, který vám předkládám. Jedná se o změnu směrnice 2010 lomeno 18 Evropské unie z důvodu změny postavení majot. Chtěla bych uvést, že jako zpravodajka jsem stáhla dva pozměňovací návrhy, dvě a pět, ohledně názvu Článek 2 a článek 3. Tady jsem předložila 1, 5, 6 a 9 pozměňující návrhy, které jsou stejné nebo mají stejný obsah, takže vám navrhuji. Nemáte překlad? Nemáte tlumočení? Teď je to lepší. Takže dobře, můžeme pokročit dále. Takže 1, 6, 8 a 9. Budeme hlasovat en blok. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Článek 1, 13. Elizabeth Šreter. To je návrh na zrušení. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozněcí návrh 2 byl ostažen, takže budeme hlasovat o desátém návrhu. Paní Tyrolien pro, proti, zdržel se přijato. Pět. Pozněcí návrh tři zpravodajky pro, proti, zdržel se přijato. Nyní úvodní ustanovení jedna Pozměňovací návrh 11. Ten odpadá. Budeme hlasovat o čtyřce. Pro, proti, zdržel se, přijato. Teď pozměňovací návrh 12, Elizabeth Schretter, zpravodajka je proti, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 5 byl stažen a nyní budeme hlasovat o celém návrhu, který byl takto pozměněn. Hlasujeme nyní. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 30 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. Takže budeme hlasovat o celém legislativním návrhu elektronicky. Hlasování zahájeno nyní. Všichni mohli hlasovat. Hlasování je ukončeno. 31 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k bodu 20. To je náš návrh stanoviska pro IMCO. Týká se jejich zprávy z vlastní iniciativy ohledně integrovaného trhu do ručování balíků pro růst elektronického obchodu v Evropské unii. Hlasujeme o tom návrhu stanoviska, které bylo vypracováno Jutou Steinruck. Odstavec 1, kompromis A, tři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Po odstavci 1, návrh 4, zpravodajky a dalších autorů, kdo je pro, návrh 4, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 2, kompromis B, pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 3, kompromis C, čtyři skupiny pro, proti, zdržel se. Přijato. Odstavec 4, návrh na zrušení, je to návrh 10, autorka série Esajach, kdo je pro zrušení odstavce 4, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Odstavec 4, kompromis D pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 5, kompromis E pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 6, F, kompromis, čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Po odstavci 5, návrh 18, autorem je zpravodajka a Bernadette Vernio. A je zde žádost o oddělené hlasování. Budeme nejdříve hlasovat o první části bez té části, která jde až po call and the member states. Kdo je pro první část tohoto návrhu, kdo je proti, zdržel se? Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme to elektronicky. Hlasujeme nyní, hlasujeme o návrhu 18. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. 17 pro, 18 proti. Zamítnuto. A nyní můžeme hlasovat o druhé části. Myslím si, že ano. Takže můžeme přesto hlasovat o druhé části, ale je tam ústní pozměňovací návrh. Nikdo není proti? Není. Takže budeme hlasovat o pozměněné druhé části. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 23. Martin Kessler pro, proti, zdržel se, přijato. 24. Jutta Steinruck a další autoři pro, proti, zdržel se, přijato. 25. Stejní autoři pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Nyní hlasujeme o celém stanovisku, hlasujeme elektronicky nyní. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Všichni hlasovali, hlasování ukončeno. 31 hlasů pro, 4 proti. Nikdo se nezdržel. Blahopřejeme zpravodajce. A dostáváme se k poslednímu bodu hlasování. To je hlasování o pozměňovacích návrzích, které chceme předložit Jury v rámci iniciativy tohoto výboru, který se zabývá obecným programem REFIT a začlenil tam také sdělení z 2. a 4. října tohoto výboru na stejné téma. Podstave, odstavec 5 SAD, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme. Ověříme pozměňovací návrh číslo 1. Všichni hlasovali, hlasování u konce. 27 pro, 8 proti, přijato. odstavec 5, návrh 2 plus ústní pozměňovací návrh. Nikdo není proti, takže můžeme hlasovat o návrhu 2 pro, proti, zdržel se přijato. Odstavec 9, návrh 3 pro, proti, zdržel se přijato. Odstavec 10, návrh 4, SAD pro, proti, zdržel se přijato. Odstavec 10, návrh 5, EKR pro, proti, zdržel se přijat, eh, zamítnuto. Odstavec 11.6, SAD pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 11, návrh 7, zelení. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme elektronicky. Hlasujeme nyní. Je to pozměňovací návrh 7 zelených. Hlasování je ukončeno. 16 hlasů pro, 18 proti. Tento návrh je zamítnut. Odstavec 12, návrh 8, SAD pro, proti, zdržel se, přijato. Stejný odstavec 1, 9, SAD pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 12, návrh 10 SAD pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odrážka 4 stejného odstavce, návrh 11 SAD pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 12 po odrážce 4 je to návrh 12 EKR, žádost o oddělené hlasování. Budeme hlasovat o první části textu až po particularly. Kdo je pro první část tohoto návrhu, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme. První část návrhu 12 hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. První část je přijata 20 hlasy proti 15. Druhá část hlasujeme nyní, kdo je pro, proti, zdrž... zamítnuto. Nyní 13 SAD pro, proti, přijato. Odstavec 12, 14 EKR, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme návrh 14. Hlasování je zahájeno. Týká se návrhu 14. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 7 pro, 28 proti, je to jasně zamítnuto. Odstavec, návrh 15 SAD, ústní pozměňovací návrh. Bez ústního pozměňovacího návrhu je tady hlas proti, takže hlasuje nyní o návrhu 15 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 16, stejná skupina pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 17, stejná skupina pro, proti, zdržel se, přijato. 18, stejná skupina pro, proti, zdržel se, přijato. 19, stejná, EKR, Odstavec 17, je to návrh 19 EKR pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A tím jsme ukončili tento seznam pozměňovacích návrhů, které budou předloženy Jury. Děkuji vám, tím jsme dokončili naše hlasování a nyní se vrátíme k bodu 11. A v rámci bodu 11 se budeme zabývat zprávou z vlastní iniciativy ohledně toho, jak by Evropská unie mohla vytvořit příznivé prostředí pro, to, pro podniky a pro začínající podniky. Je to e, návrh McIntyre. Máme tam 260 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Paní zpravodajko, máte slovo. Thank you very much, uh, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. To je zpráva z vlastní iniciativy, to všichni víte, a je o tom, jak Evropská unie může přispět ke vstřícnějšímu prostředí pro podniky a začínající podniky a tak přispět také ke zlepšení situace na pracovním trhu. Já bych ráda poděkovala všem kolegům za jejich eh, pozměňovací návrhy. Bylo jich velmi mnoho, 276 pozměňovacích návrhů jsem obdržela ze všech politických skupin. A v celé zprávě je pouze je jeden odstavec, ke kterému nebyl předložen žádný pozměňovací návrh. A já si myslím, že to bude asi tím, že nikdo, nikdo ostatní neměl zájem na tom programu Create, ale tak to nevadí. Některé z těch, některé z těch odstavců, nebo u některých z těch odstavců jsem obdržela až devět pozměňovacích návrhů. A to mě samozřejmě vede k tomu, že se nám tady otevírá opravdu velký manevrovací prostor pro kompromisní návrhy, protože samozřejmě určitě nechceme hlasovat o 276 individuálních pozměňovacích návrzích. Nicméně já si myslím, že se nám tady podaří dosáhnout širší schody, protože já jsem byla opravdu velmi ráda, když jsem viděla ten velký zájem a že jsem dostala tolik těch pozměňovacích návrhů a také jsem viděla, že všichni kolegové, kteří je předkládali, jsou opravdu e, otevření e, spolupráci. Kromě toho je zde velmi mnoho pozměňovacích návrhů, které jsou opravdu zásadní a které e, jistě s radostí podpořím. Je tady několik věcí, takových menších věcí, jako například testy pro malé a střední podniky, dále co se týče refitu a těch prvních deseti základních aktů, které jsou nejvíce zatěžující pro podniky, podmínky, tak to jsou všechno zásadní věci. My už jsme vlastně k těmto věcem měli i několik zpráv a my se všichni snažíme stavět na té již odvedené práci. To znamená, že mně jde o kompromisní návrhy, které by si získaly opravdu co nejširší podporu. A jsem si jistá, že tady ten prostor na podporu tu je. Hlavně co se týče těch eh, pozměňovacích návrhů, které se týkají přístupu k financování. Dále, co se týče také zapracování eh, jak se aktivit eh, podporujících podnikatelského ducha do, do vzdělávacího systému a otázky bezpečnosti a zdraví. To znamená, že to jsou zcela zásadní otázky a myslím si, že ty ostatní pozměňovací návrhy se podívají již na ty již existující odstavce. A kromě toho si myslím, že místo toho mít jeden extrémně dlouhý odstavec se v něk- Kolika případech určitě mm, podaří eh, ten dlouhý odstavec rozdělit třeba na dva, aby to bylo jasnější. A já samozřejmě velmi brzy začnu i jak si dávat k dispozici mé kompromisní návrhy na zasedání stínových eh, zpravodajů. Doufám, že už to bude příští týden nebo nejpozději na dalším eh, štrasburském zasedání. To znamená, že vám opravdu v tuto chvíli velmi děkuji. Merci, Philippe Děkuji, Phil Pardon. Peut-être Alejandro d'abord, puis Děkuji, paní předsedkyně. Budeme pokračovat eh, s touto rozpravou, která začala včera v souvislosti s refitem a myslím si, že je to téma, nad kterým se jistě musíme zamýšlet, protože tady jde o zlepšení nebo o navýšení vstřícnosti prostředí pro podnikání, což je zcela zásadní pro zlepšení hospodářské situace v celé Evropě. Ale jako vždycky je třeba být opravdu realistickými. Nesmíme pokulhávat, musíme se snažit udělat všechno pro to, aby tady existovala harmonie mezi nezbytnou flexibilitou a samozřejmě potom také bezpečnost skutečností a jistotu, kterou vyžaduje mimo jiné také eh, Soudní dvůr Evropské unie. To znamená, že bych opravdu poprosila, abyste velmi pečlivě si přečetli naše pozměňovací návrhy, které se snaží právě zajistit tuto vyváženost a tuto harmonii, abychom nezapomínali na obě dvě stránky té stejné mince. Některé pozměňovací návrhy se eh, týkají těch eh, pracovních agentur a nebo základních eh, pracovních norem. A paní McIntyre, tady jde opravdu o to, abychom si uvědomili, že jde o záležitost, které se Evropský parlament věnuje velmi dlouho dlouho a že jde o to, abychom eh, došli k nějakému souhladu. 12. května v roce 2012 jsme přece odsouhlasili návrhy, které se týkaly právě snahy snížit administrativní zátěž pro podniky. Byla to v podstatě velmi dobrá doktrína. Došli jsme k souhlasu. A k jakému souhlasu? Dohodli jsme se na tom, aby ta administrativní zátěž nebyla tak vysoká, aby vlastně došlo k ohrožení základních eh, norem Mezinárodní organizace práce. Paní McIntyre určitě s námi bude souhlasit. Samozřejmě, samozřejmě budeme vyvíjet maximální eh, snahy, ale nesmíme ohrozit v žádném případě základní normy Mezinárodní organizace práce. To znamená, nesmí docházet k rozporu mezi penězi, kapitálem jako takovým, podniky a bezpečností a ochranou e, pracovníků, protože samozřejmě nechceme, aby omlouvám se za ten výraz, aby se podělali obchody chceme, aby opravdu to fungovalo. To znamená, že chceme, aby fungoval obchod, chceme, aby fungovaly podniky, ale zároveň musíme zajistit, že budou chráněni eh, pracovníci. To znamená, že tady je třeba si opravdu celé jasně stanovit tu červenou linii, za kterou prostě nepůjdeme. To znamená, že ano, ano, musíme se držet základních eh, eh, norem. Ve chvíli, kdy hovoříme o pracovní době nebo některých těch dalších věcech, tak samozřejmě nemůžeme říct jednoduše, že to je neflexibilní flexibilní, protože my čekáme od roku 2003 na novou směrnici eh, Evropské unie, protože Evropský soudní dvůr se již tehdy vyjádřil, že je třeba tu situaci nějakým způsobem změnit. To znamená, že tady potřebujeme zajistit eh, samozřejmě symetrii mezi tím, co říká směrnice a eh, mezi tím, co je napsáno v rozsudku soudního, druhu, soudního dvora Evropské unie. To znamená, že samozřejmě máme například směrnici o e, pracovních agenturách, které poskytují e, dočasnou e, práci a máme potom také ustanovení i směrnice, to, směrnice a mezinárodní normy a rozsudek Evropského soudního dvora. To znamená, je třeba najít, najít tady nějakou harmonii, najít vyváženost. Jediné, co nesmíme dopustit, je to, aby byly i nadále oklešťovány, nebo aby došlo k oklešťování základních práv práv, které jsme si tak těžko vybojovali. Děkuji. Předtím, než dám slovo Filu Benjanovi, chtěla bych upozornit eh, politické zástupce, že naše hlasování bylo kratší, než se předpokládalo. Hlasování proběhlo jednodušeji, než jsme předpokládali, takže máme určitý předstih a, eh, takže mnoho poslanců, kterých se týká další bod, přijdou později. Takže byla bych ráda, kdybyste mohli eh, jaksi mobilizovat svoje členy a požádat je, aby dorazili do našeho sálu. Takže eh, nyní bude hovořit Phil Benyon. Uh, <coughs> yes, uh... jménem Filip Nebanga, který tady v tuto chvíli není. Filip bych chtěl poděkovat zpravodajce za veškeré úsilí, souhlasí s jejím tvrzením, že malé a střední podniky jsou páteří naší ekonomiky a že je třeba vytvořit takový rámec, který by eh, fungoval jako pozitivní výzva. My jsme eh, si vyměnili názory, velice užitečné to bylo a jde o to eh, utvořit konkrétní opatření a podniknout konkrétní kroky. Toto je skutečná priorita pro Unii takže Filip je proto, aby se především zlepšil udržitelným způsobem přístup k financím a e, přijali takové reformy, které by byly příznivé pro nové investice. A pak samozřejmě je třeba, aby se i školní vzdělávací programy a výchova k podnikání stala součástí vzdělávání našich mladých to je důležité. Pak je tady třeba strategicky podchytit malé a střední podniky, pomoci jim poradenstvím a dalšími kroky. A legislativa Unie nesmí zatěžovat tyto podniky. Sociální síť eh, s ruku v ruce s podnikatelskými stimuly a zajištění kvalifikované pracovní síly, bez které podniky nedokáží e, své firmy zvětšovat. A těšíme se na diskutování pozměňovacích návrhů v nadcházejících týdnech. Děkuji. Předsedající Sergio Gutierrez a žádám ještě ostatní, aby se případně přihlásili do diskuze ke zprávě paní McIntyre. Nikdo další? Dobře, takže Sergio. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme samozřejmě si velmi pečlivě přečetli všech 276 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k této zprávě. A vidíme, že tady jsou některé společné ukazatele a myslím si, že pokud vyvineme dostatečné snahy, tak se nám podaří dojít ke schodě. Hlavně se samozřejmě musíme soustředit na ty problémy, kterým čelí podniky. To znamená, tady jde hlavně o přístup k financování, k úvěrům, a jde o to, aby toto financování a tyto úvěry byly udržitelné, aby byly udržitelné jak ze, z krátkodobého, střednědobého, tak i dlouhodobého hlediska. Také potřebujeme zjednodušit eh, komunitární společné normy, které se musí hlavně soustředit na zlepšení hospodářské situace, ale jsem si jistý, že se nám podaří dojít eh, k souhlasu, pokud tedy paní zpravodajka bude souhlasit, že eh, se vyškrtnou nebo změní některé zásadní zásadní eh, body té její zprávy, protože je tam několik věcí, které opravdu tam nemají co dělat. Například náš koordinátor hovořil o tom všem, co se týká té směrnice o pracovní době a dalších eh, tématech, které vlastně nemají co dočinění eh, s administrativní zátěží, které ale mají co dočinění nebo mají zcela zásadní dopad na oklišťování základních eh, práv. Socialisté předložili některé pozměňovací návrhy, které chtějí vyškrtnout části textu Částečně souhlasíme také se zelenými, protože nám jde v první a poslední řadě o zjednodušení, samozřejmě mezi zjednodušením eh, administrativní zátěže a snižováním nebo redukováním základních práv eh, je opravdu velký rozdíl. To znamená, že samozřejmě chceme zajistit zlepšení všude, kde je to možné, eh, hlavně zlepšení, která budou mít kladné dopady na podniky, ale nezapomínejme na konsolidovaná práva eh, pracovníků. Se spoustou pozměňovacích návrhů souhlasíme, hlavně tam, kde se hovoří o tom podnikatelském duchu, o vzdělávání a o eh, velmi úzké návaznosti vlastně těch dvou záležitostí. A samozřejmě čekáme na to, jak se paní zpravodajka vyjádří, protože těch pozměňovacích návrhů je opravdu velmi mnoho. To znamená, že uvidíme, jak ona se s tím vypořádá a jakým eh, způsobem se postaví k některým těm záležitostem, které jsou pro nás eh, kontroverzní. Samozřejmě jí přejeme hodně štěstí při této náročné eh, práci. To znamená, že my si myslíme, že ta zpráva je opravdu velmi dobrá, nicméně jsou tam tam některá zásadní témata, která pro nás jsou kontroverzní a o kterých si myslíme, že vůbec se zprávy nemají co dělat. Děkuji a ptám se, zdali někdo z komise si přeje teď vystoupit. Pan Peduci, prosím. Děkuji, paní předsedající. Velice stručně. Samozřejmě, jsme v docela zásadní fázi, protože tady existují velice slibné náznaky eh, stávajícího růstu ale dvě věci nám dělají hlavu. Za prvé je to otázka investic, které se příliš nezhmotňují a pak otázka zaměstnanosti, protože zdá se, že sice roste ekonomická aktivita, ale nenarůstá zaměstnanost a proto je třeba vytvořit rámcové podmínky, aby malé a střední podniky především mohly investovat v Evropě. To se jeví jako čím dál tím zásadnější vzhledem k radě, Evropské radě v únoru příštího roku, která bude věnována právě e, průmyslové politice a zaměstnanosti. E, připravuje komise dokument, který se bude zabývat právě těmito otázkami a vytvořením rámce. E, děkuji, paní zpravodajka. Já chci jenom poděkovat všem za velmi pozitivní příspěvky a chci také z Eh, rozprášit pochybnosti v tom smyslu, zdali má eh, můj text, eh, konkrétně odstavec 25, neznamená rušení strategie zdravotní, zdraví a bezpečnosti v práci. To vůbec ne, naopak. Mně jde prostě o to, abychom v té oblasti zdraví a bezpečnosti práce věci zjednodušili, aby vlastně vznikla lepší úroveň prevence a lepší úroveň stupeň eh, eh, dodržování těchto pravidel. To je to, co eh, sleduji. Takže jsem připravená vytvářet kompromisy v této oblasti. Jistě není překvapivé, že chci, aby můj odstavec v textu dos- zůstal, takže ty pozměňovací návrhy, které jdou opačným směrem, nemohu podpořit podpořit, ale není jich až tolik. Většinou jsou pozměňovací návrhy velmi pozitivní a já se těším na další spolupráci se stínovými zpravodaji. Všem díky. Předsedající, děkuji. Takže my se pozměňovacími návrhy budeme zabývat 17. a následně o nich hlasovat. S tímto bodem jsme teď tedy skončili a před námi je bod 22. Je to návrh rozhodnutí ohledně posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti. Jde o pro jednání zhruba 50 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy eh, k návrhu zprávy Frederika Dardena, kterému teď dávám slovo. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych nejprve ještě jednou říct, že velmi pozitivně vnímám iniciativu komise, eh, kterou, eh, která chce oficiálně zveřejnit tu akci pro Eh, další odbornou přípravu, o které hovoří již roky. Eh, naše pozměňovací návrhy jsou četné, eh, některé jsem předložil i já osobně, abych doplnil původní text a musím říct, že všechny tyto pozměňovací návrhy vnímám v podstatě pozitivně. Možná, že bych tak trochu rozdělil tyto pozměňovací návrhy do několika oblastí E, takže nejprve jde o členy sítě. Tady je třeba si uvědomit jednu věc. V jednotlivých e, členských státech je legislativní pravomoc infranacionální, takže je třeba nalézt vyváženost mezi e, zastoupením různých úrovní pravomoci a nutnosti e, si udržet síť nepříliš velkou, ale efektivní a také umožnit členským státům, aby se e, k věcem vyjadřovali v duchu rovnosti. To je první téma. Já jsem již měl příležitost o těchto věcech hovořit s panem Beckerem a eh, jsou tady různé možnosti, například institut eh, náhradního člena a tak dále. Můžeme se také inspirovat v oblasti iniciativy mladých Youth Initiative. Tam byly také obdobné problémy a nakonec se to podařilo vyřešit. Druhé téma eh, se týká pozměňovacích návrhů, se týká dalších zúčastněných stran. Jde o to tam zařadit eh, sociální partnery, inspekt inspektoráty práce, eh, aniž bychom zatížili eh, celé to fungování, tak by některé tyto zúčastněné strany mohly být eh, opatřeny statutem pozorovatele. A pak je tady ještě třetí oblast spolupráce. Komise to včera řekla, máme určitý výčet v tomto seznamu. Existují tedy soukromé subjekty, musíme se soustředit na veřejné služby zaměstnanosti, ale bylo by eh, škoda, kdybychom nevyužili eh, možné spolupráce se soukromými subjekty, takže uvidíme, jak se ta spolupráce ještě bude moci podchytit. Další oblast eh, je tedy meziinstitucionální rozdělování pravomocí a institut aktů v přenesené e, působnosti. Tady existují určité odlišné pohledy, jak e, to e, vyplývá z pozměňovacích návrhů. Některé z těchto návrhů jdou cestou vlastně vyloučení těch ukazatelů a metodologie a vyloučení aktů v přenesené působnosti je třeba ještě se zamyslet, jaké stanovisko v našem výboru přijmout. Každopádně ten proces nemůže eh, se odehrávat bez eh, účasti parlamentu a mm, ty, eh, ta prováděcí opatření, toho bychom se měli vyvarovat a pokud se teda vyvarujeme i aktů přenesené pravomoci, tak musíme najít nějaké jiné řešení, jiné nástroje a to nepochybně ještě eh, bude na pořadu dne během trialogu, protože ráda, dá se předpokládat, bude mít trochu odlišné stanovisko od našeho. Takže toto jsou zhruba témata eh, k rozpravě. Já v tuto chvíli přemýšlím nad kompromisními pozměňovacími návrhy, eh, které by se mohly prodiskutovat 5. Eh, prosince a hlasovat eh, o věci bychom mohli paní předsedající podle mého 9. Mám eh, v úmyslu také pozítří ještě se sejít se stínovými zpravodaji. To je zatím vše, děkuji. Monsieur Becker. Pan Becker a pak pan Benjon. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Dovolte mi, abych na úvod řekl, že k této práci pana zpravodaje opravdu zajímá velmi pozitivní postoj. Myslím si, že jeho práce je velmi profesionální. Myslím si, že se také postavil velmi mnoho komplexním záležitostem, protože tady jde samozřejmě o závislosti mezi strukturami v jednotlivých členských státech eh, a vlastně těmi celoevropskými cíly. Pro mě to bylo velmi pozitivní, když jsem viděl, že se tady v podstatě zabýváme opravdu těmi myšlenkami, které v textu komise nebyly velmi konkrétně definovány. To znamená, že můj postoj k této zprávě je velmi pozitivní a i naše skupina ho velmi podpoří. Dovolte mi, abych řekl, že tady jde o opravdu o vytvoření sítě veřejných služeb zaměstnanosti. To znamená, že tady se to týká ale samozřejmě eh, daleko širšího kontextu, protože máme různé i regionální struktury zaměstnanosti, máme soukromé aktéry, které, kteří jsou aktivní v této oblasti. A už mnoho let existuje v podstatě síť eh, takovýchto služeb zaměstnanosti, která eh, v podstatě funguje, řekněme, v té šedé neformální eh, zóně. A to je třeba také zohledňovat. Já jsem s panem Spravodajem velmi mnohokrát hovořil a opět opakuji, můj postoj je velmi pozitivní. Je třeba se ale opravdu podívat na ty základní struktury. Je třeba opravdu udělat vše, všechno pro to, aby tyto služby byly navýšeny, aby byly zlepšeny, aby tak mohla být navýšena i efektivita práce, protože ve velmi mnohých státech pořád ještě ty struktury nefungují tak, jak by měly. To znamená, že já velmi vítám iniciativu komise. Phil Bignon, puis Jean Lambert. Phil Bignon a pak Jean Lambert. Yes, uh, thank you. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že komise tady předložila opravdu velmi užitečný návrh, který se snaží opravdu posílit již ty existující struktury. To znamená, že je to návrh, který velmi vítáme. Na tomto základě jsme předložili také některé pozměňovací návrhy. Některé z nich zdůrazňovaly důležitost snížení nezaměstnanosti mladých Myslím si, že tady bychom měli hovořit o osvědčených sdílených eh, postupech, tak aby se to týkalo samozřejmě také školících a různých odborných eh, programů, aby byla opravdu přijímána opatření, která zajistí, že mladí lidé budou vybaveni těmi důležitými kvalifikacemi. Kromě toho si myslím, že eh, učně a další lidé, kteří se odborně vzdělávají, jsou zcela zásadní a myslím si, že tady je třeba si uvědomit také rozdíly mezi různými modely veřejných služeb práce a jiných služeb práce, které existují v jednotlivých členských státech, ale v podstatě bych jen opakoval to, co již bylo řečeno. Také je třeba identifikovat, kde existují mezery ve vzdělávání a škol, školení a tyto mezery by měly být uzavřeny. Také vnímám velmi pozitivně úvodní připomínky pana zpravodaje a samozřejmě, že i nadále budu rád spolupracovat.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 Děkuji, děkuji paní předsedkyně. I já bych ráda poděkovala panu Darnemovi za jeho práci a samozřejmě se těším na eh, rozpravu o eh, pozměňacích návrzích. My jsme předložili velmi málo pozměňacích návrhů, protože samozřejmě tady vyvstávají otázky, jako například eh, se kterými aktéry a jak bude spolupracovat tato síť veřejných služeb zaměstnanosti. Toto samozřejmě také mimo jiné souvisí s otázkou organizací, které zastupují nezaměstnané lidi to znamená, že je třeba se podívat na tom, jaká spolupráce existuje mezi regionálními a místními úřady. To znamená, že tady je třeba se zaměřit i na tuto oblast, protože v některých členských státech ty systémy jsou do určité míry daleko decentralizovanější a to je třeba také zohledňovat ve chvíli, kdy se tímto budeme zabývat, tak je třeba se podívat ještě na všechny ty další organizace, které jsou v podstatě mimo tento základní eh, rámec, nicméně jsou velmi aktivní a musíme udělat všechno pro to, aby nedošlo k překrývání eh, vlastně iniciativ a aktivit, které už jsou vyvíjeny někde jinde. Já si myslím, že tady bychom měli postupovat tak, že nebudeme v podstatě chtít eh, zatěžovat ještě více ten legislativní text, ale podívat se opravdu na tu reálnou situaci. Ve chvíli, kdy hovoříme o nezaměstnanosti mladých, tak chci říci, že to je otázka, která možná není klíčová v některých členských státech, zatímco v jiných je. A e, je třeba hovořit i o dalších skupinách nezaměstnaných lidí, jako eh, starší lidé nebo lidé, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. To znamená, mm, to znamená, že tady potřebujeme něco, co zajistí koherenci toho textu, aby byly zohledněny ty rozdíly mezi jednotlivými státy, ale samozřejmě, že se také těším na střícnou spolupráci. Eh, Tomas Mann. Tomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Já se mohu připojit k těm dobrým připomínkám Heinze a Gina. Frederiku, ty si provedl dobrou práci, bez pochyby, a myslím, že je eh, velice důležité také se zeptat, zda EPP tedy podpoří tyto návrhy. Já si dokážu představit, že je může podpořit, protože ty máš zkušenost z Rakouska, a je tady dobrá zkušenost s těmito veřejnými službami. To je velmi důležité. Musíme také se snažit eh, o to, abychom skloubili jednak veřejné služby a také soukromé eh, služby. Eh, to jsou služby, o kterých můžeme říci, že mají velkou zkušenost a také dobré úspěchy. Jde o to, jakým způsobem jsou kontrolovány v těch jednotlivých členských státech. Takže spolupráce je důležitá. A za druhé se musíme podívat na to, co řekla Jean, má naprosto pravdu. Musíme zajistit, aby samozřejmě priorita byla dána mladým, to je ta záruka pro mladé. E, tady ty částky na tento program jsou velmi důležité, to jsou důležité signály, ale jedná se také o další cílové skupiny které musí být uznány, musí být zmapovány. To znamená, musíme tady se zaměřeně podívat na tyto eh, kategorie, které ještě nejsou dostatečně eh, zakotveny. Tady je návrh 62. Bylo řečeno, že je nutné nejenom mít eh, cíle, ale musíme se naučit podporovat společnou metodiku. Proč? Proč tady nejde o prioritizaci? Jistě, mohli bychom říci nejdříve mladí, potom ženy, potom nezaměstnaní, jiní by třeba chtěli změnit toto pořadí. Takže co je důvodem tohoto pozměňovacího návrhu 62? To je otázka. Jinak myslím, že stínový zpravodaj realizoval dobrou práci se zpravodajem. Jsou tady ještě další kolegové, kteří by chtěli vystoupit? Není tomu tak? Zástupce komise chce se vyjádřit? Ne, komise nemá co říci, takže zpětně vracím slovo zpravodaje. Merci, madame la A děkuji, paní předsedkyně. Děkuji těm jednotlivým vystupujícím za příznivá stanoviska ohledně návrhu, který jsem předložil. Já myslím, že i po těchto vystoupeních jsem přesvědčen, že najdeme kompromisy, které umožní obohatit návrh eh, daného výboru a návrh zprávy. Na chvíli bych se vrátil k těm tématům eh, z hlediska sítě, o kterou jde. Je jasné, že boj proti nezaměstnanosti mladých musí být prioritou, ale nebylo by dobré zanedbávat ostatní cílové skupiny. Ostatní skupiny, které jsou také oběťmi nezaměstnanosti. V současnosti v některých zemích jsou situace, které neplatí v jiných zemích, anebo nebudou platit v budoucnosti. Takže musíme vypracovat text, který bude trvalej udržitelný. Musíme tedy hovořit o prioritách obecně, to znamená boj proti nezaměstnosti mladých, ale nesmíme se zaměřovat pouze na tuto oblast a musíme pokrývat také ostatní cílové skupiny, ale samozřejmě uplatňovat tu logiku stanovení priorit, to je, myslím, logický přístup, který byl začleněn do této zprávy. Děkuji vám. Teď budeme moci v příštích hodinách a dnech připravit kompromisy. Nechtěl se zareagovat na tu otázku Tomase Mana? E, mikrofon, prosím, není zapnutý mikrofon. C'était le 62. 62. Co se týče pozměňovacího návrhu 62, to je návrh, který reaguje na přístupy Regi v rámci diskuse, která proběhla. Já jsem měl příležitost, že jsem se účastnil některých diskusí Regi. Já si myslím, že se nesmí uzavírat do nějaké logiky soutěživosti a vyhodnocování výkonnosti jednotlivých typů služeb. V tomto duchu jsem předložil tento pozměňovací návrh 62. D'accord. Dobře. Takže tím jsme dokončili tento bod. A budeme se zabývat pozměňovacími kompromisními návrhy v budoucnosti 5. prosince a hlasovat budeme na mimořádném zasedání našeho výboru 9. prosince. Tím jsme dokončili tento bod a dostáváme se k bodu 23. Zde je to návrh stanoviska, který je určený příslušnému výboru LIBE a týká se situace v oblasti dodržování základních práv Evropské unii 2012. A předávám slovo našemu navrhovateli, panu Adamovi Kosovi, aby okomentoval pozměňovací návrhy, které byly předloženy k jeho návrhu stanoviska. Děkuji. Děkuji za to, že, děkuji za to, že jste mi dali slovo. Máte pravdu. Eh, obdržel jsem 31 pozměňovacích návrhů. Tři kolegové byli velmi aktivní za zelení. Lambert a za socialisty paní Šipre. A já sám jsem předložil dva pozměňovací návrhy. Já bych řekl možná jenom pár slov, možná k tomu, co se týče toho časového harmonogramu, protože toho času máme dost, bo pokročili jsme opravdu velmi dobře. Sešli jsme se se stínovými zpravodaji a zjistili jsme, že těch problémů je opravdu velmi málo. Všechny ty pozměňovací návrhy, vlastně kromě jednoho nebo dvou, vlastně nepředstavují vůbec žádné problémy. My už jsme vlastně připravili dva kompromisní pozměňovací návrhy, na základě nichž to vypadá, že bychom opravdu mohli pokračovat v práci. A Příště se určitě na to podíváme ještě více do hloubky. Je tu několik eh, pozměňovacích návrhů, které bych nicméně rád projednal více do hloubky v tuto chvíli. Zelení poprosili o pozměňací, eh, hovoří o pozměňacím návrhu číslo 15 a já jsem slyšel, že by mohl být eh, Eh, odsouhlasený, protože tady jde o rovné zacházení a myslím si, že se tady zcela jasně zdůrazňuje to, co je nejdůležitější. Je tady také odkaz na směrnici a já jsem říkal, že ano, že by to mělo být součástí textu. A dále další pozměňovací návrh, který je z mého hlediska trošku problematický a je to pozměňovací návrh číslo 22. Eh, opět od socialistů. Já samozřejmě chápu, eh, co se za tím pozměňovacím návrhem skrývá, jaký je i tedy jeho účel. Ale nejsem si úplně jistý, jaké hmatatelné, nebo jakým způsobem bychom mohli tuto záležitost eh, vyřešit. Samozřejmě je třeba si to možná ještě dovysvětlit. A dále, co se týče pozměňovacího návrhu číslo 30, který hovoří o Evropské sociální chartě, to znamená, že máme tady odkaz na Evropskou sociální chartu. Já jsem se podíval eh, na smlouvy dnes ráno a podíval jsem se na listinu základních lidských eh, práv, to znamená, že si myslím, že co se týče pozměňovacího návrhu číslo 30, tak tady si myslím, že bych ho mohl podpořit. To znamená, z těch 31 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, mohu podpořit už 29. A to samozřejmě znamená, že, jsem, že pokud jsem tady v tom neměl jasno, tak už eh, jsem si to vyjasnil s předkladateli. Myslím si, že ty pozměňovací návrhy opravdu představují základní přidanou hodnotu a doufám, že výbor Libe se s tím také bude moci stotožnit. A v tuto chvíli pouze už čekáme na reakci kolegu. Děkuji. Eh, Birgit Cipel. Birgit Cipel a potom Jean Lambert. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla velice srdečně poděkovat panu Kozovi za jeho ochotu spolupracovat v této záležitosti a mohu potvrdit, že u pozměňovacích návrhů, které dorazily, se neobjevují žádné větší problémy z hlediska další diskuse. Evropská unie a její členské státy se opírají o principy demokracie, státoprávnosti a základní mm, práva jsou důležitým základem, jsou nedělitelná a zvláště v zaměstnanosti jsou velice důležitá a proto jsme se soustředili na některé konkrétní otázky. Já bych se zmínila jenom o několika bodech z hlediska našich pozměňovacích návrhů. Je to především otázka dodržování odborových práv, eh, kolektivních dohod a autonomie těchto záležitostí a dále otázka volného pohybu pracujících v Evropě. Podle mého přesvědčení to je jeden z velkých výdobytků Evropské unie a právě v těch obtížných dobách je nutné toto obhajovat. Tady se o to musíme jednoznačně zasazovat. Také bych se zmínila o bodu diskriminace. Je nutné postupovat proti diskriminaci, to je stále aktuální úkol a bylo by dobré, kdyby rada konečně přijala uh, ratifikovala horizontálně protidiskriminační směrnici. Chtěla bych poděkovat navrhovateli za to, že eh, podpořil náš návrh 30. Co se týče návrhu 22, eh, o tom budeme jistě při příštím jednání diskutovat. Měla bych ještě jednu otázku na pana zpravodaje ohledně našeho návrhu 14 Eh, včera jsme mu poslali novou formulaci tohoto návrhu. Byla bych moc vděčná, pokud měl čas se na to podívat, zda by se k tomu mohl stručně vyjádřit, zda v té současné formě může akceptovat tento návrh. Jean Lambert. Uh, thank you, President, and... Děkuji, paní předsedající, a děkuji také eh, zpravodajovi za to, že projevil dobrou vůli a zabýval se předloženými pozměňovacími návrhy. My eh, jsme pro, aby eh, jsme do toho našeho pozměňovacího návrhu 15 eh, nebo 50 zapracovali navržený, navržené doplnění a pak je to ještě 18, 19 a myslím další, kde jsme vlastně začali s texty ze zpráv e, ve výboru, ale můžeme to ještě trochu niancovat. Určitě e, o tom můžeme diskutovat. Jsme rádi, že výbor e, pro zaměstnanost do toho takto také zasáhne. A ještě k pozměňovacímu návrhu 22 otázka sociálního zabezpečení. Vzhledem k tomu, že jsem na tomto tématu několik let pracovala, tak musím říct, že Eh, jsme hovořili o podpoře v nezaměstnanosti. Tady je určitý počet, eh, pocit v některých eh, členských státech, že je třeba to tu lhůtu šesti měsíců asi prodloužit, takže to je tak trochu ve vzduchu v řadě členských států, ale možná to ještě můžeme prodiskutovat. Každopádně myslím, že náš výbor toto jasně podpoří. Předsedající, ptám se, zda ještě někteří další kolegové chtějí vystoupit. Není tomu tak? Komise? Také ne? Nebo ano? Ne. Takže, pane zpravodaji, pokud byste mohl reagovat na jednotlivé řečníky, a konkrétně na paní Sipel, pozměňovací návrh 14, máte slovo. Děkuji. Nejprve chci poděkovat všem kolegyním a kolegům. Blahopřeji si eh, k tomu, že všechny tyto zpěvky jdou jedním směrem. A k těm konkrétnějším věcem. Tak nejprve, socialisté se ptají na horizontální směrnici. Já jako člověk s postižením mohu než plně podpořit směrnici horizontálního typu. Ale zároveň dovolte ještě odkaz na následující věc. Je třeba, abychom postupovali cestou e, pravomocí, e, které věnujeme těm e, komisím a institutům, které ustavujeme. E, k pozdějovacímu návrhu 14. E, já se omlouvám, že jsem tady něco zapomněl e, připojit ve svém prvním vystoupení. Jsem pro ty návrhy, které jdou cestou doplnění pozměňovacího návrhu 14, takže souhlasím s tím, co bylo k pozměňovacímu návrhu 14 řečeno. K vystoupení paní Lambert ústní pozměňovací návrh, který předložila, je návrhem, který mohu, eh, pokud budou zase použity eh, správné technické termíny, přijmout. A pro 18 a 19 tam se ještě budeme muset domluvit, ale jsem přesvědčen, že najdeme eh, mezi těmito věcmi konsensus při našem dalším jednání. A závěrem bych chtěl říct, že jsme obdrželi 31 pozměňovacích návrhů a z těchto 31 textů jsou to dva, které pro prozatím představují určité potíže, ale když říkám potíže, tak to prostě jenom znamená, že o těch věcech ještě budeme muset diskutovat, ale je zcela jisté, že v těch nadcházejících 14 dnech nakonec dospějeme ke společnému stanovisku. Předsedající výborně, takže vy tedy vypracujete kompromisní pozměňovací návrhy a budeme o nich diskutovat. A hlas, 5. Eh, prosince eh, výbor Libe, potom 15. 16. a v lednu bychom tento eh, text mohli předložit na plenárním zasedání. Takže s tímto bodem jsme skončili. Před námi je bod 24, návrh stanoviska našeho výboru který se vztahuje k akčnímu plánu e, pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě. Příslušným výborem je ITRE a e, návrh e, stanoviska byl vypracován Patrikem L. Jarikem který nám předloží teď těch šest kompromisních eh, návrhů, které vyplývají z těch 77 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Eh, prosím, Patriku, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Eh, já chci poděkovat všem, kteří se zasloužili o obohacení tohoto textu. Jak jste řekla, pozměňovacích návrhů bylo předloženo 77 u několika z nich se e, prostě jednalo o věci, na které máme e, společné názory, stejné názory u jedné či dvou věcí, máme názory odlišné. Nejprve k těm e, návrhům, které mm, nejsou kom, mm, které nejsou nějaké komplikované a kde máme stejné názory. Jde o výsledky krize, jde o konkurence konkurenci mezi eh, prostě zeměmi, které třetími státy, které nemají stejné environmentální normy a hodně eh, prosazují státní podpory své produkci. Pak jsou to otázky technologií a energetiky i základních surovin nutných pro výrobu ocely. Eh, tady také zaznamenáváme nedostatek investic na druhé straně eh, také máme stejný názor ohledně toho, že vzhledem k tomu, že dovážíme ocel, jsme dovozci ocele, není eh, důvod tady snižovat eh, výrobu v tomto sektoru, naší vlastní výrobu. Jsou to prostě výzvy, E, otázka uchování a případného rozvoje stávajících kapacit. Tady e, máme vlastně stejné stanovisko ohledně rozvoje a hledání nových materiálů, abychom e, hospodárně využívali energii a v tom případě se také musíme víc věnovat výzkumu a rozvoji. Další velká oblast připomínek. Všichni souhlasí s tím, že se hodně očekává eh, v oblasti toho plánu pro ocelářství v Evropě, tak jak eh, ho předkládá komise. Ale myslíme si, že je třeba si klást otázku, zdali všechny evropské politiky jsou tímto směrem také mobilizovány. A pak třetí oblast, to jsou pozměňovací návrhy, kde je zatím méně eh, společných stanovisek. Ty se týkají především státní pomoci, různých forem státní pomoci. My jsme o tom to hovořili, dokonce se o tom diskutuje i uvnitř Evropské komise. Eh, tím spíš, že jsme eh, posledně říkali, že jsou tady určité oblasti, jako třeba výroba hliníku, kde i nadále jsou poskytována eh, povolení státních dotací, státní pomoci, zatímco třeba v ocelářství tomu tak není. A někteří z nás se domnívají, že pokud by se e, podporovala státní pomoc v ocelářství, tak bychom vlastně narušovali konkurenci. Já tak trochu s e, zastáncem názoru, že bychom měli být trochu jasnozřivější a měli bychom e, prostě situaci vnímat. Velké země tady v současné době podporují svá, své ocelářské sektory, a e, na druhé straně nevíme, proč by některým výrobám měla tato pomoc být poskytována a jiným nikoliv. Samozřejmě je třeba se e, vyvarovat určitých perverzních e, efektů, které jsou předmětem těch pozměňovacích návrhů, ale myslím si, že náš výbor by mohl učinit pozitivní eh, krok eh, v tuto chvíli, kdybychom eh, se dokázali shodnout nad tímto návrhem, který je ostatně slučitelný s usnesením, které jsme přijali na plenárním zasedání 13. prosince 2012. A v tomto usnesení už tehdy jsme žádali, aby právě ocelářství se stalo předmětem nového eh, eh, proskoumání z hlediska poskytování státní eh, podpory. Pak je tady otázka sociálního dialogu. My jsme chtěli, aby duch stanoviska byl udržen v tom smyslu, že jsme eh, tedy eh, hlasovali eh, o textu Alexandra Sarkase a chtěli bychom převzít ducha tohoto jeho textu do našeho dokumentu. V té první verzi jsme tedy uvedli určitou první verzi kompromisů, které přebírají všechny e, návrhy, které obohacují text a umožňují e, diskuzi. A pak jsou tady body, kde e, máme spíš nesouhlasná stanoviska a já navrhuji, abychom se pokusili o nalezení určitého styčného bodu v duchu zájmů ocelářství a pro dobro také pracujících v tomto odvětví. Takže e, my můžeme nechat e, e, vlastně můžeme zveřejnit další návrhy a zůstáváme tedy s otevřenýma ušima připraveni vyslechnout další stanoviska jedních i druhých pro dobro výsledku. Děkuji, Sari Jesaja a potom Filip Beňo. Prosím. I think that we can all... Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že všichni se shodneme nad tím, že potřebujeme akční plán pro to, abychom pomohli ocelářskému průmyslu v Evropě. I z toho důvodu jsem trošičku zmatená, nebo vlastně nevím, zda tady nech, dochází v podstatě k určitému podkopávání těch základních věcí, které se musíme držet. I co se týče těch pozměňovacích návrhů, které mám před sebou, tak e, mám pocit, že o nich musíme ještě opravdu hodně debatovat, protože jinak si myslím, že bychom je my jako EPP nemohli odsouhlasit. A začnu s tím kompromisem, s tím prvním kompromisem, který v podstatě obvinuje management továren a e, hovoří se tady o tom, že to je vlastně jejich e, chybou, že e, dochází k těm problémům. Samozřejmě, že všichni víme, že ty ceny za energie a environmentální politiky v Evropské unii jsou takové, že jsou vlastně velmi náročné. To znamená, že my jsme nebyli příliš koherentní s těmi mm, těch našich eh, návrzích. To znamená, že tady ty představy jsou trošičku odlišné. To znamená, že já si myslím, že tady ty dopady na průmysl jsou zcela zásadní. Nicméně si nemyslím, že bychom měli obvinovat za to všechno um, management protože rozhodně si nemyslím, že eh, všechny továrny nebo management všech továren se snaží vlastně navyšovat si vlastní zisky na úkor mest a investic. Je třeba prostě mít představu o tom, jak to opravdu vypadá v tuto chvíli. Dále, co se týče B, tak tady si myslím, že potřebujeme daleko více vysvětlení. V tuto chvíli je to tak složité, že v tuto chvíli v podstatě nikdo moc dobře neví, jaký je účel toho pozměňovacího návrhu B. Kromě toho se tady zase neustále někdo obvinuje. Obvinuje se tu komise a já si myslím, že tady opravdu ten pozměňovací návrh B musíme Eh, pozměnit. Ta struktura musí být pozměněna, aby bylo jasné, co vlastně jaký je vlastně hlavní cíl tohoto pozměňovacího návrhu. A pokud jsem tomu dobře porozuměla, tak eh, finanční nástroje Evropské unie by neměly být využívány pro reinvestice, ale v tuto chvíli už eh, zpravodaj říká, že by měly být používány pro eh, reinvestice. To znamená, že na jednu stranu obvinujeme eh, státy mimo EU, že poskytují státní dotace a teď je tady něco takového. Tak já tomu nerozumím. Dále, co se týčká C, tak EPP souhlasí s tím, že se tady tady bude hovořit o public takeovers. E, myslím si, že to vychází e, z minulosti, to znamená to státní převzetí, ale co se týče e, toho D ještě, tak tady k tomu máme také určité výhrady. Poté tady máme ještě kompromisní návrh E, což je možná asi ten nejvíce akceptovatelný ale je tady eh, možná chyba. Místo slovíčka uh, training, tady máme trading. Co se týče FK, tak já bych chtěla vědět, odkud ty statistické údaje pocházejí. Protože tady říkáme, že pracovníci vlastně čelí fyzickým rizikům a jsou eh, opravdu vystavováni velkým zdravotním eh, rizikům. Ale já chci vědět, odkud, odkud vlastně eh, pochází tyto statistické údaje. Ale jak už pan zpravodaj řekl, ta, a, to množství práce, které máme před sebou, je opravdu ještě velmi velké, to znamená, že určitě o tom budeme diskutovat. E, nemám ještě v tuto chvíli všechny konkrétní návrhy, jak bychom měli postupovat, ale rozhodně jsem se chtěla vyjádřit těmto několika málo aspektům. Phil Benyon a pak Frederik Darden. Já jsem také předložil několik pozměňovacích návrhů i v souladu s tím, eh, co jsem řekl dříve. V první řadě je tady třeba hovořit i o těch jiných složitostech, kterým čelilo eh, odvětví ocelářství v minulosti a jsem velmi rád, že už je to v tuto chvíli v textu. Myslím si, že eh, eh, Saja se eh, o tom zmiňovala také, to znamená, že se tady neobvinuje pouze management. Dále, co se týče nástrojů Evropské unie, tak ty by měly být používány pro spoustu věcí, včetně tedy školení a jiných věcí. Takže Eh, co se týče kompromisního návrhu číslo B, tak samozřejmě budeme to dále eh, pozměňovat. Dále, co se týče státní podpory, tak myslím si, že státní eh, podpora bude jistě Eh, používána i nadále, nicméně si nemyslím si, že je to úplně ta, ten nejlepší nástroj, který můžeme využívat. To znamená, že si nejsem úplně jistý, zdali budeme moci B podpořit minimálně ne v té stávající formulaci. Co se týče D, tak tady bychom byli radši kdybychom se, eh, se vrátili k tomu legislativnímu aktu a nehovořili o legislativě, tak jak to bylo v tom stanovisku z vlastní e, iniciativy dále. Co se týče pozměňovacího návrhu číslo 60, tak já si myslím, že tady už je to dobře e, pokryto. Jde tady o ty budoucí e, potřeby ocelářství. Co se týče FK, tak tady ty věci, které byly zdůrazněny Nevím, nevím, zda tady ta formulace je úplně nejideálnější. A myslím si, že paní Esaja už se o tom vyjadřovala a bylo to opravdu uh, uh, adekvátní a pertinentní to, co řekla. To znamená, že samozřejmě, že tady té práce nás čeká ještě mnoho, ale jsem si jistý, že nalezneme dobré kompromisní pozměňovací návrhy. Frederik Darden a pak Jean Lambert. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodaj za jeho návrhy a za také shrnutí těch klíčových eh, témat, které jsou pokryty pozměňovacími návrhy. Mám tady několik návrhů SAD, které buď jsou v kompromisech nebo nikoliv. Ale jsou tedy v textu a uvidíme, zda budou podpořeny či nikoliv. Důležitým prvkem je odkaz na sociální dialog a zvláště na zprávu Alessandra Serkase. Pak je tady další faktor, který je důležitý podle nás. Jedná se o společnou průmyslovou politiku, zvláště v ocelářství. A to v rámci velkých finančních prostředků, v rámci evropské koordinace. vnitřními pravidly, které by členským státům umožnili případně použít také příspěvku veřejnosti z hlediska investic. To znamená, měli bychom se zaměřit zvláště na pravidla hospodářské soutěže a problémy dumpingu. Tam bychom se měli pokusit se vymezit. Co se týče pozměňovacích návrhů mých kolegů, celkově se domnívám, že budu moci podpořit. Jsou tady dvě téma, která nebyla zmíněna zpravodajem ve svém úvodu to jsou ekologické normy. V tomto smyslu jsem proto, aby EU vybalancovala svoji pozici. Je dobré být na špici. Tak tomu už je z hlediska mm, některých e, zón světové ekonomiky, ale nesmíme tím být posedlí, zvláště v tomto oboru. Další prvek je fyzická náročnost práce tomto oboru. Tady jsem trochu překvapen například eh, pozměňovacím návrhem 69 a 70, kde se navrhuje, aby to nebylo začleněno do eh, strategie a politiky, která se týká sociálních aspektů a důchodové politiky. A teď ke kompromisům. V podstatě jsem střícný k těmto kompromisům. Tak, jak kolegové uvedli, je možné zlepšit je možné reformulovat, doplnit, zlepšit, ale jedná se o návrhy, u kterých je možná spolupráce. Děkuji. Jill Lambert. Thank you. Děkuji. Já nejsem vlastně stínovou zpravodajkou, eh, ale je pravda, že mám jedno či dvě otázky ohledně rozsahu eh, několika z těchto pozměňovacích návrhů. Někdy se o těchto věcech eh, diskutuje. Mně prostě připadá, že určitý počet těch pozměňováků eh, spíš patří do výboru pro životní prostředí nebo do výboru pro průmysl. A spíš jde o řízení, o tu odbornou přípravu a těmi se zabývá dobře celá řada pozměňovacích návrhů. A asi vás nepřekvapí, že e, mezi politickými frakcemi budou odlišné názory e, ohledně e, užití a závažnosti či váhy těch či o něch E, nástrojů. Takže já bych se chtěla zeptat, zdali, jak je to s tím rozsahem. Předsedající, já dám teď slovo zpátky zpravodaj, ale chci upozornit, že v práci, kterou e, náš výbor realizuje v poslední době, je také e, pozměnění návrhu komise ohledně dalšího působení Evropského e, fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A my jsme tam explicitně zmínili, aby pracující měli možnost převzít e, určitý podnik, který je v eh, problematické situaci. Eh, já vím, že dejme tomu v ocelářství je to eh, problematické, zdali by to pracující mohli udělat, ale je to určitý proces, který by měl být využit a znovu tak trochu nadnesen v tomto návrhu stanoviska. A je to téma, na které mimochodem návrh komise Eh, také eh, s tím počítá a myslím si, že náš výbor by se na tohle měl soustředit a mělo by se to tam možná objevit. Já jsem sama nepředložila pozměňovací návrh eh, v tomto smyslu, ale možná, že v nějakém kompromisním návrhu bychom se toho mohli chytit prostřednictvím ústního pozměňovacího návrhu. Mohlo by to být zajímavé. Komise, prosím. Takže teď komise. Děkuji, paní předsedající. Já nejsem chairman, ale chairwoman, říká paní předsedající. Máte naprostou pravdu. Děkuji, paní předsedající. Komise eh, by chtěla doplnit eh, toto eh, ještě o některé faktické informace. Jedná se například o otázku zapojení sociálních partnerů. Dnes mimochodem se, týká, se organizuje první přípravné setkání pro eh, pracovní skupinu na vysoké úrovni. Jsou to tedy naši sociální partneři i odbory. Eh, komisi hodně záleží na tom, aby akční plán byl eh, věcí, kterou si vezmou za své i sociální partneři. Další věc, vy jste se také zmínila o tom, že tady se pro, tady probíhá konzultace ohledně restrukturalizace státní eh, podpory. I v komisi se o těchto věcích hodně interně diskutuje a až do 31. prosince eh, v tomto roce se tak eh, dále bude pokračovat, takže v prvních měsících příštího roku budeme mít výstupy. I teď ovšem může sektor využívat Eh, státní eh, podporu, co se týká eh, životního prostředí a výzkumu a vývoje a ještě ke strukturám sociálního dialogu. Komise hodně tlačí na to, aby sociální dialog fungoval a v tomto směru vám chci říct, že 12. prosince dojde ke jednání v rámci sociálního dialogu mezi komisí, odboráři a zaměstnavateli. My tam budeme jako moderátoři. Jediná věc, na které nesouhlasíme, je ta, že komise obecně nesouhlasí s tím, aby se zmiňovaly horizontální otázky, tak jak to tady bylo navrženo v rámci restrukturalizace Eh, a v otázce ad hoc specifických sektorových opatření, kterými je také tento akční plán, nevidíme prostor pro zmínku o eh, eh, horizontální směrnici. Chtěla bych vám ještě říct, že ohledně anticipace určitých změn a restrukturalizace, to se bude projednávat 12. prosince na komisi a také jsme již vlastně eh, zahájili výběrové řízení, které bude uzavřeno 15. A eh, všechny tyto věci, o kterých tady tedy byla zmínka, jsou věci, které komise sleduje a prosazuje. Předsedající, děkuji, dám teď slovo eh, zpravodaji, ale dovoluji si reagovat na to, co teď řekla komise ohledně horizontální legislativy, v tom smyslu, že v restrukturalizaci není prostor na e, sektorový přístup, ale pouze pro horizontální e, legislativu teoreticky e, to je tak, ale prakticky ne. Máme řadu příkladů, ve kterých Evropská komise využila cestu eh, sektorové legislativy, aby postoupila v otázkách, eh, které by mohly být klidně předmětem rámcové směrnice. Jedná se třeba o veřejné služby, ale nejenom o ně. Můžeme se také eh, podívat také o informování a konzultaci pracujících. To je možno vnímat jako horizontální otázku a mohla být předmětem horizontálního právního nástroje ale eh, je tomu ve skutečnosti jinak, eh, takže eh, objevuje se to pak v jednotlivých legislativních normách a toto je tedy věc, kterou nemohu ze strany komise přijmout. A chci říct, že souhlasím s Jean Lambert v tom smyslu, že je tady hodně pozměňovacích návrhů, konkrétně eh, od Sarin Saja, dohromady jich jen 12, dále se k tomu připojil také Frederik Darden a po přesném proskoumání ze strany sekretariátu eh, byly tedy eh, definovány jako nepřípustné, pokud nebudou formulovány jako ústní pozměňovací návrhy a e, by tedy se mohly stát e, součástí toho, co je v mandátu našeho výboru. Pane zpravodaji, chci poděkovat jedním i druhým za jejich vystoupení, za jejich návrhy. E, my tady nemáme kompromisní pozměňovací návrhy, které již by byly finalizovány. My jsme provedli zatím syntézu těch návrhů, které nám došly a také e, jsme se k e, tomu postavili e, ve světle toho, že nám jde o dosažení těch nejlepších možných kompromisů. Dovolte dvě, tři další připomínky. Jedná se o stanovisko. My můžeme vznést naše stanovisko ke státní podpoře. Náš výbor tak může učinit ať už jsou stanoviska dalších výborů jiná či nikoliv, ať už je jakékoliv stanovisko příslušného výboru či plenárního zasedání. To za prvé. Za druhé, je tady problém s produkcí v Evropské unii a je třeba tyto věci řešit. Já slyším, slychám občas argument, podle kterého odlišnosti v sociální úrovni a v dodržování norem eh, pro ochranu životního prostředí zhoršují konkurenceschopnost, ale zase nesmíme jít příliš daleko v, eh, těch, v té oblasti sociálních kritérií, sociálních norem. Je to obhajitelný argument vzhledem k situaci, ve které se nacházíme dnes, ale eh, prostě nemůžeme Eh, neříct, že si přejeme čistší eh, ocelářství, tím spíš, že existují technologie, které to umožňují. Ve Francii máme v tomto směru příklad. Eh, francouzská vláda a dokonce myslím, že i komise šly cestou podpory ocelářského závodu ve Florange a mělo to být čistší a e, příznivější pro životní prostředí a vlastník e, toho závodu to nakonec e, celé zabil. Takže já sám jsem například šéf jedného podniku, vím, oč jde, ale vlastníci, ano, vlastníci mají určité cíle, které nejsou vždy jednoduše řečeno Eh, cílem udržet výrobu, hledají určité marže. Je třeba tyto věci formulovat, je třeba je sdělovat, je to prostě tak. Byl bych proto, abychom převzali návrh eh, prostřednictvím pozměňovacího návrhu, tak eh, jak to teď formulovala paní předsedkyně Permaž Beres, ohledně možnosti převzetí podniku zaměstnanci, pracovníky. Už jsme to tady řekli v souvislosti s globalizací a ohledně těch ostatních věcí, e, co se týče odborné přípravy, sociálních práv, pracovních podmínek, tam myslím, že v zásadě spolu souhlasíme. Vyžádáte určité studie o té otázce stresu a e, tvrdých podmínkách e, při práci, to jistě můžeme e, také zohlednit e, pokud je tady zapotřebí určitých upřesnění, tak to jistě je možné. Máme před sebou ještě pár dnů a můžeme vytvořit opravdu kompromisní návrh. Předsedající, ano, děkuji. Máte ještě několik dnů, protože hlasovat o vašem návrhu stanoviska budeme 5. prosince, ale už nebudeme moci předtím prodiskutovat kompromisy. Bude zapotřebí o nich hlasovat přímo. A ITRE bude hlasovat 16. prosince. S tímto bodem na pořadu jednání jsme tedy skončili a já teď mohu dát slovo v rámci bodu 25 o stavu jednání s radou o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Naší eh, zpravodajce paní Sari Esaja. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Měli jsme velmi dobrý trialog, i když musíme říct, že byl opravdu velmi krátký, to znamená, že jsme se setkali se zástupci rady a komise. Jde o velmi technickou otázku, to znamená, že nedocházelo příliš, řekněme, politickým debatám mezi skupinami, protože jsme všichni v podstatě sdíleli, sdíleli ten e, stejný přístup k celé věci pro parlament bylo velmi důležité úvodní ustanovení číslo jedna. To znamená, že nám šlo v tomto ustanovení o bezpečnostní standardy, které by neměly být vnímány jako nějaké omezení. A e, to je samozřejmě věc, která je aplikovatelná pro všechny ostatní oblasti. To znamená, to bylo možná to nejpolitičtější téma, o kterém jsme hovořili. Kromě toho, ta práce probíhala, myslím se, velmi dobře a myslím si, že pro ty, kterých se tento legislativní akt bude týkat, si myslím, že to bude eh, daleko srozumitelnější a čitelnější v tuto chvíli. Porozuměla jsem tomu tak, že eh, Koreper se bude brzy týkat obou věcí, to znamená, že naše hlasování že naše hlasování by mělo proběhnout tedy ten další týden, až až se příště tedy setká náš výbor pro zaměstnanost. To znamená, že mohu říci, že ten výsledek trialogu byl velmi dobrý a můžeme taky nadále postupovat. Eh, Chce někdo položit nějaké otázky k výsledkům tohoto vyjednávání? Není tomu tak, tak jak jste jistě pochopili, toto jednání prostě probíhá a má jistě trialog. Čím techničtější je tematika, tak tím svým způsobem je snažší dohoda. Nevím. Měli bychom hovořit ještě o dalším triologu, který ještě není uzavřen. Jedná se o vyjednávání s radou ohledně Fondu Evropské pomoci nejchudším osobám. A dávám tedy slovo Emma Kostelo, naší zpravodajce, aby nám řekla, jaký je výsledek třetího trialogu. Paní zpravodajko, máte slovo. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Ano, ano, hovořili jsme o tom minulý týden ve Štrasburku a doufám, že se nám podaří trialog ukončit v eh, ve čtvrtek. Jde tedy o evropskou pomoc nejchudším osobám. Já bych ráda poprosila opravdu všem, kteří s námi spolupracovali. Proběhlo několik technických jednání, eh, která proběhla z toho důvodu, že jsme se snažili celý ten postup a proces urychlit. Jak jsme již říkali, tak Evropská rada předložila nové a odlišné návrhy týkající se tohoto programu. Šlo hlavně o návrh o nový operační program pro všechny aktivity týkající se sociální eh, integrace a začlenování. A nám jde v podstatě o to podívat se na to na základě toho, že nebude docházet k překrývání, to znamená mezi těmito aktivitami a aktivitami Evropského sociálního fondu. A také jde o to, aby tyto nové operační programy se týkaly opravdu výhradně pouze těch eh, nejchudších osob. To znamená, že tady se snažíme nastavit ty záruky takovým způsobem, aby tyto záruky opravdu eh, fungovaly co nejlépe a aby eh, byly dobrým řešením pro tyto otázky. Dále jsme se podívali na ty nové rozpočtové Eh, alokace a mohu říci, že v tuto chvíli už bylo dohodnuto, že tento fond získá 3,5 miliard a ne 2,5 miliardy, jak to bylo v tom původním návrhu, což je opravdu velmi dobré. Eh, parlament v tomto ohledu hleda, eh, jednal velmi jednotně v souvislosti tedy e, s, tě, s tím e, původním návrhem, i když ne všechno bylo zohledněno. Například co se týče toho principu partnerství a začlenění do celého procesu e, všechny aktéry, tak to zohledněno nebylo. Dále co se týče návrhu rady, který se týká právě potravinových darů, potravin, které by jinak se staly odpadem, tak tady jsme také také ještě neobdrželi jaksi uspokojivou odpověď a doufáme, že naše návrhy budou zohledněny. Dále, co se týče synergií mezi politikami a zdravou výživou a místními řetězci, tak tady ještě pořád také je dosti velký manevrovací prostor, protože my nechceme, aby tady docházelo k příliš vysoké administrativní zátěži pro poskytovatele místních produktů a doufáme, doufáme, že tady dojde opravdu k synergím mezi různými oblastmi. I díky také vám, paní předsedkyně, a díky také možnosti užít akty přenesené eh, pravomoci a prováděcí akty se nám daří pomalu řešit některé problémy, které vystaly v souvislosti s těmito záležitostmi a doufám, že se nám co nejdříve opravdu podaří eh, najít společná řešení, i když čekáme ještě na některá vysvětlení. Dále, co se týká týče některých záležitostí, o kterých jsme hovořili na našem posledním jednání které se týkalo právě eh, těch základních potravin. Tak na posledním eh, jednání našeho výboru jsme hovořili o tom, že to je oblast, eh, kterou chceme dále zkoumat. My jsme se setkali s velkým odporem jak ze strany rady, tak komise a komise se snaží na to reagovat ve svém dokumentu, ve kterém chce vyčíslit všechny ty překážky, kterým bychom čelili. Jak jsem již říkala paní předsedkyně, doufám, že ve čtvrtek proběhne poslední trialog. Je tady několik technických otázek, které ještě musíme vyřešit, ale myslím si, že všichni si uvědomují, jak důležité je držet se časového harmonogramu, protože chceme, aby ten program byl operačním a aby fungoval opravdu co nejdříve a aby nezávislé eh, nevládní organizace získaly z tohoto fondu své prostředky co nejdříve. Výborně. Chce někdo položit otázky k tomuto vyčerpávajícímu přehledu? Děkuji, paní předsedající, a děkuji za pěkné vysvětlení. Mám jeden dotaz. Ono to bylo vlastně E, celé spožděné, ten víceletý finanční rámec a e, ta jednání, toto je nový fond. Nevidíte tady určité nebezpečí v tom smyslu, že by tady teď vlastně bylo takové mm, e, z časového hlediska problém E, e, vlastně počátkem ledna se to nedokáže spustit vzhledem k tomu, co předcházelo, jak velký může být tento časový propad. Je na členských státech, jak rychle jsou schopné to celé realizovat, ale jak to vnímáte vy, jak to hodnotíte? Předsedající, ještě někdo další s dotazem? Prosím, paní zpravodajka. Dobře, děkuji. Děkuji za ten dotaz. E, my jsme probírali určitá přechodná aranžma, návrhy e, oni vlastně e, budou moci ty prostředky být k dispozici již od prosince 2013, takže členské státy teď připravují své programy nehledě na skutečnost, že ten program ještě nebyl formálně finálně schválen a nárokovat prostředky z fondu je možno již od prosince Eh, takže tady může být nějaké překlenovací období, eh, financování překlenovací, ale myslíme si, že se nám ten program podaří eh, schválit rychle a nemyslíme, že by to tady znamenalo ta stávající situace nějaké spoždění pro spuštění všech těch částí programu v jednotlivých členských státech. To bylo také to, co jsme v jednání upřednostňovali. Paní předsedající, takže takže takto to vypadá v rámci trialogu. Je pravda, že delegace z parlamentu hodně e, trvala na tom, aby e, ty přechodné mechanismy byly opravdu dostupné a funkční a je pravdou, že Eh, vlastně to znamená i velmi silný tlak na členské státy, aby eh, tady mohla být zahájena další kampaň, tak eh, členské státy musí vyjednávat jak stávající směrnici, tak paralelně přípravu těch provádět, toho prostředí pro provádění jednotlivých kroků, takže to je zcela jasné. Tady to k tomu ještě přispívá jedna věc, ale jak bylo řečeno, eh, ta situace, která vznikla, je eh, upravena právě těmi opatřeními pro přechodné období. Takže pokud nemá někdo další otázku, tak jsme pro dnešek skončili a uvidíme se 5. Eh, a 9. prosince.